Příslušné orgány Francouzské republiky se na mě obrátily s dvěma žádostmi o odstranění eh, parlamentní imunity paní Marie Le Pen a paní Marie-Christine Butonet eh, příslušně v rámci soudního šetření, eh, které provádí nejvyšší soud v Paříži a podle jednacího řádu